po svobodě, uznává svobodu a skutečně potřebuje, abyste nás učili, abyste nám dávali nějaké lekce. Ty země, které mají dost práce u sebe doma. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji za socialisté demokraty. Pan López Aguilar, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně.